liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nejsme ještě úplně kompletní, nicméně měli bychom začít. Já vás všechny srdečně vítám na dnešním zasedání našeho výboru a začali bychom přijetím pořadu jednání. Bohužel vám musím sdělit, že paní Azolaj, generální ředitelka UNESCO, dnes bohužel se nemůže dostavit na naší výměnu názorů z termínových důvodů, ale pokusíme se tedy najít co nejdříve náhradní termín. To tedy znamená, že dnes odpoledne diskuse s komisí o hodnocení programu Creative Europe bude dříve a tento bod projednáme 15.00. Můžeme přijmout takto změněný pořad jednání, nebo návrh pořadu jednání? Helgo? To tedy znamená, že paní Asilaj přijde co nej, nej, nejbližší budoucnosti? Ano, budeme usilovat o to, to stihnout co nejdříve. Byla pozvána na dnešek, myslím, že se odhlásila včera, ne předevčírem. A Pokusíme se to tedy co nejrychleji dohnat, to znamená, hledáme s ní teď nový termín setkání. Samozřejmě taková situace může nastat vždy, ale pokusíme se tedy, aby se to dohnalo co nejdříve. Takže nevidím, že byste měl, něco měli proti pořadu jednání, jak byl navržen, takže ho budeme považovat za schválený. A nyní schválení zápisu ze schůzí bod číslo 2. Návrh zápisu ze zasedání 19. až 20. března naleznete ve svých podkladech. Máte už nyní nějaké poznámky k tomuto zápisu? Zdá se, že ne. Proto tedy navrhuji, abychom postupovali jako obvykle a považovali zápis za schválený, pokud v průběhu tohoto zasedání se neobjeví žádné další námitky. Potom zde máme sdělení předsedkyně. Dámy a pánové, je mi ctí zde představit novou kolegyni ve funkci Group Advisor, je to Anna Gony a posiluje od nynějška frakci SAD. Srdečně vás zde vítáme. Máme zde tlumočení v následujících jazycích. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, estonština, maďarština, polština, bulharština a rumunština. Jako vždy vám připomínám, že naše zasedání je přenášeno na internetu a usnesení koordinátoru z 25. dubna tohoto roku. Zde vás informuji, že usnesení koordinátorů z 25. dubna bylo rozesláno 26. dubna všem členům výboru a jsou považovány oficiálně za schválené, protože do lhuty 30. dubna ne, pardon, do příslušné lhuty 30. dubna se objevily dvě poznámky týkající se eh, ústní otázky výboru PETY. To tedy nemělo sice eh, přímý důsledek pro eh, usnesení koordinátorů, nicméně tedy toto téma PETY projednáme dnes znovu na dnešních koordinátorech. Dostane se to tedy ještě jednou na dnešní koordinátory na program, ale protože to nemá dopad na usnesení z dubna, tak je, tak to považujeme za schválené, protože žádné jiné poznámky se neobjevily v příslušné lhůtě. Nyní můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování a hlasujeme dnes o návrhu stanoviska k situaci v Maďarsku podle usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. 5. 2017. V pravodajkou jsem byla já, bylo 76 pozměňovacích návrhů, já jsem vypracovala 10 kompromisních návrhů a děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám za konstruktivní spolupráci eh, k této, myslím, důležité problematice a domnívám se, že můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Nyní musím sama rychle najít ještě svoji hlasovací kartičku. Omlouvám se za drobné zdržení. Pak se do toho hned dáme. Kartičku mám. A začínáme kompromisem jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kom- Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 7, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 8, kde pro, proti, Zdrželi se zamítnout. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. A nyní pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 17 pro, proti, zdrželi se. To asi musíme překontrolovat. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A 13 hlasů pro, 11 proti, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Jestli si to přejete ověřit, můžeme ověřit. Ano, dobrá, ověřujeme osmnáctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 hlasy ku 9 zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 35 pro,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 to bych chtěla ověřit, takže 43. zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 hlasů pro, 11 proti, bylo to přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 a 55 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnout 57 pro, proti, zdrželi se přijat 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout 62 pro, proti,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 74 s ústním pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 75 pro. Chcete to ověřit? Dobrá. Ověříme 74 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 k 11 je to přijato. 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se. To bych si ráda ověřila, nebylo to úplně jasné, zahajuji hlasování o 76. Končím hlasování. No, to bylo těsně, 13 hlasy ku 12 zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 hlasů pro, 4 proti a 8 se zdrželo. A to bylo přijato. Velice vám děkuji. Dann kommen wir sofort a nyní můžeme okamžitě přejít k dalšímu bodu jednání a to je projednávání návrhu stanoviska eh, na podporu růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU. Zpravodaj je přítomen, je to náš kolega Zagorakis. Berichterstatter ist der Kollege Zagorak. Za EPP a já bych ráda udělila slovo panu Zagorakskisovi maximálně na pět minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU je velice důležité téma a věřím, že je správné vypracovat stanovisko na toto téma. Vnitřní hranice představují 50 celé EU 30 obyvatelstva e, zde žije, ale velice e, málo se dostávají subvence do této oblasti. Oblasti e, čelí různým překážkám, které brání rozvoji těchto regionů. Musíme to řešit na evropské úrovni, ale musíme volit cílený přístup konkrétně pro každý region a to tedy spadá do kompetence našeho výboru. Myslím, že je nutná politická vůle, protože pouze takto se nám podaří posílit důvěru, která je zapotřebí v těchto regionech také vzhledem k podnikání, sportu, vzdělávání, kultury. To jsou všechno velice důležité faktory eh, k podpoře růstu a proto musíme maximálně využít svých možností. Programy mohou eh, přispět ke zbližování mezi evropskými eh, občany v těchto mnohdy vzdálených oblastech projekty Interreg se speciálně zabývají oblastí kultury a to ukazuje, že v příhraničních oblastech je také vůle a přání pokračovat v takovýchto projektech, proto je třeba je podpořit v rámci příštího finančního rámce a také je důležité podporovat zejména vícejazyčnost v oblasti vzdělávání a to by mohlo také eh, přispět k vyřešení celé řady problémů v příhraničních regionech. Členské státy eh, musí podporovat vzájemné uznávání odborných kvalifikací mezi sousedními zeměmi. Tímto směrem eh, bylo již přijato mnoho opatření, ale ještě je třeba odstranit různé byrokratické překážky. Nechci příliš dlouho hovořit na toto téma. Rád bych se seznámil s názorem kolegů z ostatních frakcí. Budu vděčný za vaše připomínky. Věřím, že je to téma, kdy se nám podaří nalézt správný společný směr, kdy se určitě dohodneme. Text stanoviska je omezený, neměl jsem příliš mnoho možností eh, eh, navrhnout rozsáhlý text, proto se omezím jenom na klíčové body a doufám, že se mi to také podařilo a že se nám podaří eh, zajistit, aby se tato oblast flexibilně rozvíjela. Ano, mnohokrát děkuji, pane Zagorakisi. A nyní budou mít slovo stínoví zpravodajové. Nejprve eh, Malen Mici, maximálně tři minuty, prosím. Thank you, Madam Chair. Oh. Děkuji vám, paní předsedkyně. V poslední době eh, evropský integrační proces eh, se snaží proměnit ehm, periferní oblasti v oblasti, kde eh, rostou pracovní místa, kde je to oblast eh, umožňující nový růst a nové příležitosti. A proto myšlenka spolupráce těchto přezraničních, často příhraničních oblastí je eh, velice užitečná a místo toho, aby eh, rozdělovala Evropany tak, aby umožňovala eh, propojení, integraci ve vzdělávání a podobně. Například i projekty Interreg eh, znamenaly veliký úspěch pro tyto oblasti a pomohly jejich transformaci. Programy o spolupráci Eh, posilují ekonomiku založenou na znalostech a stimuluje se takto růst, investice a diverzifikuje se hospodářství. Ale Nehledě na eh, zrušení mnoha institucionálních reprezentativních bariér, stále ještě to přířadiční oblasti eh, čelí mnoha překážkám, což jim eh, brání v poskytování lepších služeb a volného pohybu myšlenek lidí kapitálu. Takže je jasné, že politika soudržnosti u těchto příhraničních oblastí je velice důležitá, abychom posílili eh, všechny aspekty jejich eh, života a jejich eh, rozvoje. Navíc musíme mít na paměti, že rozvoj jednoho členského státu může mít dopad i na příhraniční oblast přiléhající z druhého státu. A byla bych ráda, abych o tom diskutoval. Jsem ráda, že se panu zpravodaji podařilo e, řešit ty nejdůležitější body týkající se přeshraničních programů spolupráce a zejména co týče vzdělávání, kultury, sportu a financování a také dalších činností, e, které mohou občany na obou dvou stranách hranice zbližovat. Je zapotřebí toto spojit s kulturními projekty a cíleněji financovat mnohojazyčnost, vzdělávání a e, školství je zapotřebí, abychom e, se zaměřili tedy jak na školství, e, na mobilitu učitelů, žáků, studentů. Je zapotřebí mít na mysli to, že je zapotřebí začít v raném dětství u Eh, dětí, například školními návštěvami. A proto tyto příhraniční programy mohou eh, rozvíjet, eh, spustit tuto sílu potenciálu v lidech bydlících na obou dvou stranách hranice v příhraničních oblastech. Můžeme tímto přitáhnout i vědecká centra, výzkum, tím se může snižovat nezaměstnanost mladých, posilovat soudržnost. A proto tato soudržnost v příležitých oblastech je zásadní eh, i pro výbor KUL, tedy a proto potřebujeme tedy více finančních prostředků eh, na cílené financování takovýchto projektů v příležitých oblastech. Děkuji mnohokrát. Slovo má paní Evans. Sorry. <laughs> Um, can I, I thank... Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji, protože hovoří o tom, jak důležité je vzdělávání, kultura, sport v příhraničních oblastech. Já eh, reprezentuji ty, kdo mají vynikající zkušenosti s přesnečními eh, projekty, například s Interregem, zejména s tímto projektem. A to jsou opravdu velice cené projekty, jsou to, lidé, eh, jsou to projekty od lidí pro lidi a e, myslím, že e, tento text velice dobře zhodnocuje tyto kladné e, prvky. Je zapotřebí věnovat se také jazykové bariéře a důležitosti jazykových technologií v poražení těchto bariér. To je také zapotřebí zdůraznit. Sport, vzdělávání, cestovní ruch, to je, myslím, věc, která je důležitá pro všechny naše volební okrsky, pro naše eh, voliče. Eh, je to mm, něco tak důležitého, že bychom se možná měli podívat na to, jak posilovat eh, trvalou spolupráci do budoucnosti, protože žijeme v nejistých časech a schopnost eh, udržet svobodný pohyb, přeshraniční pohyb je zásadní eh, pro náš tvůrčí průmysl. Eh, proto bychom měli podpořit tedy tento text a já budu velice ráda, když budeme moci dále spolupracovat. Děkuji. Mnohokrát slovo má pan Šuntis, maximálně na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Zagorakosovi za předložení tohoto stanoviska. Myslím si, že je to zdařilý text, určitě to nebyla sedná práce zhrnout to vše v několika málo větách. Je to značné omezení, když se zabýváme tak důležitým tématem. A milé kolegyně, milí kolegové, jistě víte, že jsme skonstatovali, že v poslední době se vlastně prohloubila eh, eh, regionální a eh, lokální nerovnováha v regionech Evropské unie, známe to také z Řecka, e, trpí tím zejména příhraniční regiony. Má to konkrétní důvody, které bych teď nechtěl rozebírat. Je to tedy důležité téma, že je třeba posílit tyto regiony. Týká se to e, dalšího rozvoje i soudržnosti. A mám ještě jednu připomínku. Když se projednává toto téma, tak či onak e, tak eh, se vždy eh, zmiňujeme o politice Evropské unie v oblasti eh, obchodní. Zaměřujeme se vždy na obchodní výměnu. Jistě lze o tom diskutovat, je to správný přístup, ale zaměření na tuto oblast nepostačuje, abychom posílili růst a soudržnost v příhraničních regionech. Musíme se zabývat i vzděláváním, kulturou, které z toho neprofitují eh, když se rozvíjí jenom hospodářské vztahy. Proto zpravodaj správně říká, že je eh, třeba vyvinout politickou vůli. To se nestane eh, automaticky, že by to mělo bezpodmínečně automatické eh, dopady i na rozvoj kultury. Naopak zapotřebí je politická vůle, je třeba usilovat o zacílené projekty a příslušná opatření. Návrhy eh, pana zpravodaje jsou velice pozitivní, ještě je eh, přeskoumáme a předložíme k tomu své připomínky. Děkuji panu zpravodaji, že se věnoval tomuto důležitému tématu a pokusíme se k tomu také přispět. Děkuji mnohokrát. Paní Šojdrová, maximálně dvě minuty. Eh, já se domnívám, že pan zpravodaj velmi dobře popsal význam programu Interreg právě pro vzdělávání a kulturu Eh, znám také řadu projektů, protože pocházím z regionu, který je příhraniční a, a vím, jaký význam tyto projekty mají. Co bych chtěla zdůraznit, je to, že čelíme výzvě odchodu mladých lidí z, toho, z těchto regionů. A právě program Interreg může zkvalitnit služby v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit, nakonec i podnikatelských eh, aktivit, tak, aby ti lidé se tam vraceli a zůstávali. Já myslím, že to by měl být postupně náš velký cíl, abychom eh, zastavili odliv mladých lidí z příhraničních regionů a tento program by tomu měl sloužit. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát. Paní Fehán, za ty dvě minuty, jak jsem to pochopila, eh, nemohu eh, hovořit o programu Interreg. Myslím si, že eh, tento titul podpora růstu a soudržnosti je mnohem šířej koncipována. Já sama pocházím z příhraničního regionu a u nás se například přímo neuznává odborná kvalifikace vychovatelky z Belgie v oblasti vzdělávání další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 k tomu potřebujeme uznávání těchto kvalifikací. Interreg přitom může pomoci, jistě, ale při všem, co děláme, eh, při veškerých ustanoveních potřebujeme větší flexibilitu, abychom eh, mohli to, co utváří Evropu, tedy eh, svobodný pohyb, mobilita lidí, ale i volný pohyb zboží a služeb, realizovali právě v přihraničních regionech a odbourávali překážky a dotýká se to zejména vzdělávání vzdělávání. Není tak snadné chodit do školy do sousední země a naopak. Takže ty eh, problémy každodenního dne v příhraničních regionech musíme řešit a já se domnívám, že eh, v některých místech předložím ještě nějaké doplňky. Děkuji mnohokrát. Kristina Libačka. Gratuluję sprawozdawcy ujęcia tematu, ale zwracam uwagę na ogromne znaczenie polityki. Děkuji. Já také sdílím pohled zpravodaje, ale chci zdůraznit také politický význam příhraničních regionů. Za prvé, příhraniční regiony jsou přece vizitkou Evropy. A proto je důležité, aby byly ekonomicky silné, také s ohledem na jejich příslušná specifika. Ale Právě nejlepší forma dorozumění, komunikace, porozumění je kultura. Zde by bylo třeba odbourat všechny překážky. Děkuji, nyní Silvia Kosta. Děkuji, to je eh, vynikající eh, výchozí bod eh, pro naši komunikaci i pro náš výbor ohledně vzdělávání a kultury. Je to velice důležité. Chtěla bych se zmínit o některých prvcích, které jsou velice dobře zmíněné v této zprávě za prvé. Hovoří se o byrokratických potížích, ale musí být trochu konkrétnější. Je to institucionální téma, které se týká jednotlivých kompetencí, organizací, eh, v různých eh, přeshraničních či přidaničních oblastí, protože to jsou administrativní eh, situace, které se od sebe liší v některých nebo v různých státech různým způsobem je tato administrativní situace vyřešena na regionální úrovni. A my eh, musíme si uvědomit, že je to určité riziko a to, že Interreg eh, může být eh, takovým mm, náhradním řešením nebo řešeními, na které se lidé obracejí, protože nemají skutečně strukturovaný přístup k řešení regionálních otázek a nemají na to systém je zapotřebí také zaměřit na projektování přeshraniční, aby ehm, vše bylo skutečně systematicky řešeno. Eh, potom je tu otázka tzv. artistic mobility, eh, což vyhleduje větší spolupráci v oblasti kultury. Eh, mnoho regionů vytvořilo kulturní projekty v rámci Interregu. To je velice zajímavé, jak říkáte, ale téměř všechno je v rámci určitých struktur. Málo bylo vytvořeno v rámci spolupráce právě té mnohojazykové, eh, v té oblasti dialogu, eh, eh, například při různých performancích nebo při využití umění, uměleckých objektů. Zajímavá je i ta skutečnost, že v budoucím programovém období Eh, by, eh, bychom měli mít posílení strukturálních prostředků v regionech tak, aby v přeshraniční činnosti byly více podporovány vzdělávací a kulturní projekty, což je věc, která nás právě v této oblasti příhraničně zajímá. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Toto je nesmírně důležité téma, zejména i kvůli situaci eh, s irskými eh, hranicemi. Já jsem strávila ráno dva dny na návštěvě Severního Irska. Navštívila jsem eh, Eh, podniky, eh, zástupce podnikatelské společnosti, mm, podnikatelských spolků eh, a podnikateli vůbec jsem hovořila na obou dvou stranách hranice Eh, jak je možné je podporovat, jaké mají nástroje, jak mohou vytvářet sítě. 95% bylo financováno z EU v rámci toho spolupráce, takže jenom 5% financování vzešlo od britské vlády, takže chci poděkovat eh, Evropské unii eh, za to, že věnuje takovou to pozornost, takovýto význam sociální soudržnosti a rozvoji oblasti, která zažila silné konflikty je eh, tu pro nás veliká výzva Brexitu. Podívejte se například v kontextu vzdělávání kultury a mladých lidí, což je věc, která mi skutečně leží na srdci. Mladí lidé eh, mohou žít na jedné straně hranice a chodit do školy do druhé, nebo teda druhou stranu hranice. A eh, tito lidé, mm, tyto mladí lidé pláčou, protože nevědí, zda budou schopni dále chodit do školy se svými kamarády. A e, Severní Irsko ve skutečnosti hlasovalo pro setrvání v EU, nehlasovalo pro to, aby odešlo, odešla Velká Británie. Severní Irsko chce zůstat v EU. Pak je to otázka týkající se například vyššího vzdělávání, protože e, mladí lidé chtějí chodit e, do školy na určité Eh, vzdělávací kurzy eh, nebo studovat určité obory a ty se nemusí nutně nacházet na jejich straně hranice, takže buď chtějí eh, bydlíce v Irsku studovat v severním Irsku, anebo bydlíce v severním Irsku chtějí studovat v Irsku. Takže bych ráda o tom řekla více, možná mm, vás to bude zajímat. Gramatikakis, Entschuldigung. Děkuji mnohokrát, pane Dramakikakis. Eh, bych nechtěl opakovat to, co řekli řečníci přede mnou, ale chci zdůraznit jeden konkrétní faktor, a to je krize, kterou prožíváme na všech úrovních eh, v Evropě. Myslím si, že programy soudržnosti příhraničních regionů se mají spíše zaměřovat na ty Eh, znevýhodněné regiony a jsou proto tak důležité. Proto stanovisko pana Zakorakise pokládám za velice dobré, protože zde zdůrazňuje tyto regiony, které mají opravdu velmi mnoho problémů. Je důležité se zaměřit i na migrační vlnu, které jsou vystaveny některé země. Já to neříkám s nějakými zlými úmysly souvisí to i s různými, zejména byrokratickými překážkami, které e, vznikly v minulosti. Doufáme, že díky stanovisku pana Zagorakise se nám podaří dosáhnout dalšího pokroku u tak důležitého tématu, které je důležité pro mnoho zemí a že můžeme dále utvářet e, e, společně Evropu. Děkuji. Sabíne, ještě jednou jedno doplnění k tomu, co právě řekl Silvia Kosta. Pokud jsem správně informována, v programech Interreg e, se nepodporují programy pro jednotlivé státy, ale výlučně projekty kooperace a ty je třeba plánovat. Je to zakotveno již v programu Interreg. Chtěla jsem to zdůraznit zdůraznit. V programu Interreg eh, tato spolupráce pravidla funguje velice dobře, ale prostředky jsou relativně omezené a musí se dělit eh, mezi eh, podporou hospodářství, infrastruktury jako přeshraniční doprava a kulturou a vzděláním, abychom to jasně. Problém spočívá v tom, že jsou tu regionální e, orgány, které mají právě tuto zkušenost, ale někdy jsou takové administrativní byrokratické problémy v regionu, že nemají schopnost nejen projektovat, ale vůbec něco společně konat. A e, já říkám, že to není náš cíl samozřejmě, ale že to je, jsou problémy, které v současné době mohou existovat. Protože pokud jsou nějaké programy, je zapotřebí, aby byly přeshraniční ze své podstaty, ne aby e, každý stát pracoval na svém písečku. Děkuji mnohokrát. Paní Bild, prosím. Pardon. Eh, já chci především poděkovat panu zpravodaji za tuto vynikající práci. Eh, Hovořilo se o sdělení komise eh, a to bych chtěla zmínit při než o kulturních záležitostech. Já pocházím z Lodrinska, kde jeden z deseti pracovníků je přeshraniční, takže s tím mám velké zkušenosti pocházející z tohoto regionu. Tyto regiony mají specifické hospodářské problémy a především se tam objevují e, výrazné nerovnosti, protože tam mohou být velice odlišné průměrné platy. V Lucemburku například proti e, e, Lotensku. To znamená, že mají například vyšší příspěvek nezaměstnanosti, než kolik je eh, mzda eh, ve eh, Francii. A pak se může stát, že některé činnosti jsou opravdu velice jednosměrné. Je zapotřebí zlepšit situaci. V Lotrinsku jsme to viděli. Viděli jsme, že narůstá, ehm, narůstá jednosměrně tento pohyb pracovníků z jednoho regionu do druhého. A Eh, to samozřejmě má dopad i na eh, výběr daní. V rámci eh, teritoria potom jsou lidé z toho smutní, jsou eh, zahořklí, bylo by zapotřebí, aby se tato situace eh, řešila, bylo by zapotřebí jasných eh, kolektivních investic a budování infrastruktur a je zapotřebí, aby se působilo skutečně interregionálně, přeshraničně, abych řekla jeden um, e, příklad. Všechny země se snažily dohodnout s Lucemburskem Eh, na 1 miliardě celých 6 eh, eh, na budování dálnice, protože Zatím to vypadá tak, že abyste se dostali z jedné strany nebo tedy z jedné země do druhé, tak jedete 50 minut a je to opravdu 50 velice nekonečných minut. A je pravda, že lidé platí, platí tedy v Lucembursku své daně, ale zapotřebí, aby byli schopni platit to tež i ve Francii. Ja, vielen herzlichen Dank. Eh, Děkuji vám. Nyní tedy dáme možnost komisi, pokud se chce vyjádřit. Ano, prosím, pokud možno stručně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, velmi stručně. Vítáme tento text, který vypracoval pan zpravodaj a podporu výboru kult tomuto sdělení obecně. Vzali jsme na vědomí vše, co jste zde řekli. A uvidíte, že ten, ty nové programy Interreg, které budou zahájeny v roce 2021, nadále budou investovat do oblastí vícejazyčnosti a kulturních aktivit. My na straně komise o to výrazně usilujeme. Samozřejmě to programování je v rukou partnerů v těch příhraničních oblastech, jednáme s nimi, ale je to prostě na těch jejich zapojených orgánech. Sdělení vypracovalo DG Regio. My jsme generální ředitelství, které se zabývá tedy územními záležitostmi ale pracovali jsme zde mezirezortně i s generálním ředitelstvím pro školství a vzdělávání a generálním ředitelstvím pro kulturu při vypracovávání tohoto dokumentu a usilujeme tedy o to, jak posilovat školské i kulturní iniciativy v pohraničí. Například iniciativa jazykové známky, která se letos bude zabývat propagací um, mnohojazyčnosti a akcí v této oblasti v příhraničních oblastech. Je to opravdu nesmírně klíčové téma, potřebujeme to posílit. Členské státy jsou v této oblasti velmi, mají velkou zodpovědnost, aby se postarali o to, aby to fungování příhraničních oblastí bylo jednodušší. Chci poukázat na kooperaci Beneluxu, která nyní postoupila velmi eh, inovativním směrem, co se týče uznávání kvalifikací mezi Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. A v podstatě se uznává ex ante a nemusíte tedy procházet nějakým složitým postupem uznávání kvalifikace. Takže jde o sdílení osvědčených postupů a nadále hodláme propagovat kulturu a vícejazyčnost v příhraničních oblastech. Děkuji vám. Děkujeme, velice vám děkujeme. Děkujeme také za ty vyhlídky eh, těch inovací a dalších posunů programu Interreg. Je dobré, že zde slyšíme, že komise také dobře mezirezortně pracuje a určitě se tím také budeme zabývat a my jakožto výbor pro kulturu eh, také vydáme příležitost příslušné stanovisko. Na závěr bych chtěla dát slovo ještě panu zpravodaji, ale předtím chci zmínit lhůtu pro pozměňovací návrhy 22. květen 17.00 a 19. června budeme o stanovisku hlasovat. A nyní má ještě jednou slovo pan Zagorakis a pokud možno buďte stručný. Ano, děkuji. Já v podstatě nemám, co bych dalšího dodal k tomu, co jsme zde slyšeli, ale chci srdečně poděkovat kolegyním a kolegům za jejich cené komentáře. Můžete si být všichni jisti, že na základě naší spolupráce docílíme kýžených výsledků a jistě posuneme toto důležité téma dopředu a všem vám srdečně děkuji. Ano, děkujeme a mnoho úspěchů při další práci a k tématu se potom ještě vrátíme. Nyní se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 6 a požádala bych naše dva hosty, aby si eh, přesedli sem dopředu. Jsem velice ráda, že nás týká nyní, že nás čeká eh, výměna názorů o současném stavu provádění Evropského roku kulturního dědictví. A počkám, než se tady usadíte. tak teď jsme zde vytvořili náležitý rámec pro tuto krátkou rozpravu. Jsme téměř v poločase eh, roku kulturního dědictví a proto jsem velice potěšena, že zde dnes můžeme diskutovat se zástupci komise o tom, co se odehrálo v uplynulých měsících i o tom, co je naplánováno pro zbytek roku 2018 a i ještě dále. Srdečně vítám Katarin Maňa, která je hlavní zodpovědnou osobou v Evropské komisi pro rok kulturního dědictví a je zde také pan Michel Maněr, který je příslušný ředitel na komisi, do jehož gestce spadá kultura. Jako vždy máme velice omezený časový rámec a abychom měli dostatek času pro diskusy, dovolila bych si vás dva požádat, abyste svoji prezentaci celkově eh, omezili na 15 minut. Jak si těch 15 minut mezi sebou rozdělíte, je na vás a udělím vám slovo. Tak začne pan Maně. Dobrá, prosím, máte slovo. Merci, merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a Výboru pro kulturu za toto pozvání a také za trvalou podporu, eh, které se těšíme již od začátku tohoto společného dobrodružství. Já vím, že to je první příležitost eh, pro to, abych mohl diskutovat o tomto tématu. Náš právní základ eh, Eh, jsem ověřil a mohu říci, že souhlasí s naším cílem a také způsoby řízení a fungování, financování eh, jsou eh, v pořádku. 7. prosince tento rok kulturní dědictví oficiálně začal. A nyní je rozběhnuté ve většině členských států. Měli jsme tři schůze národních koordinátorů účastníky občanské společnosti. A, a e, poslední tedy bylo dobře znát tohoto roku. Pak se uvidíme e, v červnu v Bruselu a na podzim v Lipsku. Evropský parlament je přidružen k těmto zasedáním a doufám, že jste mohli konstatovat dobré fungování a entuziasmus celé této skupiny a všech našich evropských partnerů. Komunikační kampaň, kampaň probíhá podle očekávání v národních, regionálních i místních médiích. E, využíváme náš hashtag a e, Mm, ten se objevuje v různých sociálních eh, médiích. Eh, už jsme v různých členských státech měli mm, spoustu různých akcí, projektů, ať už jsou evropského typu, či projekty, které jsou iniciovány národními koordinátory. Eh, kooperativní projekty jsou financovány kreativní Evropou a Eh, tyto projekty budou znamenat tedy 5 milionů eur, které jsme vyhradili za, na tento účel. A komunikační činnosti, které byly zahájeny, jsou otevřeny celému světu naše delegace, například eh, nyní eh, eh, v poslední době, které se účastnilo několik set účastníků, tak oni psali i v New York Times a už se nás psali na Kubě, to znamená, že tato činnost skutečně má odezvu po celém světě. Eh, Heritage Summit se odehraje v Berlíně kolem 18 června. Hlavním sdělením je, že tento rok přináší obrovské velký prospěch, eh, protože rizikem eh, je, že eh, že nedojde k dokončení určitých projektů. My jsme navrhli, že se vytvoří Evropský akční plán pro kulturní dědictví a to díky integrovanému přístupu, který jsme rozvinuli a který je taky základem evropské spolupráce. Takže my si přejeme, aby se takto sladily politiky a činnosti, které se provádějí jak na evropské, národní, regionální či lokální úrovni, napomáhají uchovat a eh, nebo posílit eh, naše kulturní dědictví. Pan eh, komisař Navražič toto také odsouhlasil 27. Eh, března a má to být součástí agendy pro kulturu, již má příští týden komise přijmout. Eh, tyto Myšlenky se mají tedy odrazit v myšlenkách eh, komise, ve sděleních a v politikách eh, od roku 2021 roku 2027. Doufáme, že opět budeme moci počítat s podporou Evropského parlamentu, aby tento program mohl být prováděn jak z dlouhodobého, tak dobého hlediska. Vím, že eh, to souvisí s velkým množstvím finančních prostředků, ale také to má vynikající výsledky. A teď předám slovo kolegyni. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem. Já bych se teď chtěla pokusit k tomu připojit několik obrázků a konkrétnějších čísel, abych mohla ilustrovat tu úvodní prezentaci, kterou přednesl náš pan ředitel. Připravili jsme si k tomu PowerPoint a víme, že je málo času a chtěli jsme ponechat maximální prostor otázkám a odpovědím. Nechci eh, teď prezentovat ústně všechny diapozitivy, ale uvidíte je eh, před očima. Takže stručně bych chtěla zhrnout několik příkladů různých akcí, které se provádějí v rámci tohoto Evropského roku kulturní dědictví. Máme komunikační kampaň a také jsem chtěla zdůraznit, že tento rok neznamená jen mm, komunikaci a akce, ale že to znamená investice do konkrétních projektů, znamená to iniciativy na evropské úrovni, které nám umožňují, abychom udržitelným způsobem, eh, tedy mm, pracovali na projektech, které začaly v roce 2018. Je tu zhruba tedy 100 akcí, které se takto pořádají. Na vnitrostátní úrovni víte, že máme v každém členském státě národní koordinátory a jsou velice aktivní. To znamená, že na národní úrovni už se e, uskutečnilo 2300 různých akcí a těch se účastnilo zhruba milion osob. Očekáváme, že celkem, pokud tedy udržíme ten rytmus práce, tak do konce roku eh, očekáváme, že budeme mít 8200 eh, akcí eh, po celé Evropě. Jak už říkal Michel, tato aktivita, tento Evropský rok kulturní dědictví byl zahájen 7. prosince v Milánu a následně v členských státech došlo tedy k zahájení roku kulturní dědictví Ehm, měli jsme odezvu v sociálních médiích, ehm, Potom, ehm, jak možná víte, na radnici bruselské jsme měli také eh, takovou projekci v rámci zahájení eh, roku kulturního dědictví. Takže tak to vypadalo tedy zahájení roku eh, v Bruselu. Teď je tu pár obrázků týkající se událostí v Bruselu, Každý měsíc máme mm, konferenci, eh, toto jsou poslední eh, plakáty. Eh, také další důležité aktivity se budou konat v červnu. Například Evropský parlament v této souvislosti organizuje výraz, významnou událost týkající se mládeži. Mládeže mm, jak víte, je to velice dobře sledovaná událost, mnoho lidí má o ní zájem a sleduje ji. A nyní, co se týče eh, týdnu 18 až 24 eh, v Berlíně v červnu, budeme koordinovat tedy společně eh, s německým národním koordinátorem Eh, tento týden aktivit. Eh, čeká nás více než 72 různých eh, činností a iniciativ. 22. června na ně naváže diskuze o budoucnosti kulturního dědictví v Evropě. A co se týče naší komunikační kampaně, bych ráda řekla, že tu máme eh, takové, takový videoklip ve 24 jazycích. Doufám, že budeme mít čas vám je ukázat. Je ve všech jazycích EU tedy. Eh, také vydáváme dvojměsíčník, takový věstník. Komunikujeme aktivně na sociálních médiích, máme hashtag pro tento eh, rok Evropského kulturního dědictví. Eh, také máme trojjazyčnou brožurku. My jsme se eh, snažili o to, abyste měli mm, přístupnou také zde v Evropském parlamentu. Máme další brožuru, která je ve 24 jazycích. Snažíme se na sociálních médiích každý měsíc přinést něco nového, abychom uchovali zájem, živý zájem publika, zejména mladých lidí, eh, kteří eh, potřebují eh, se dozvědět nějaké novinky, informace. Myšlen hovořil o tom, jak vypadají tedy jednotlivé projekty v členských státech a jednotlivé aktivity. My jim dáváme takzvanou etiketu nebo, nebo známku. Eh, eh, a můžeme říci, že se navýšil počet těchto projektů a akcí, které získaly eh, tuto známku. Jsou to různé iniciativní projekty, jejichž počet stále narůstá. A teď už jenom pár mm, obrázků týkající se jednotlivých projektů, například na Fiumicinu, na letišti. Tam naše, naši zástupci v Itálii připravili takovýto krásný eh, plakát, který poukazuje na to, co strukturální fondy přinesly Itálii. Toto je další příklad. Je to kniha eh, Europeana a teď už já vím, že mi zbývá jenom pár minut. Co se týče projektů a iniciativ, které financujeme, tak jsem chtěla říci, jak už jsem uvedla na začátku, že, že mi um, Eh, budujeme eh, tyto projekty tak, aby, aby vlastně eh, teď byla vytvořena nějaká báze, nějaká struktura, na níž potom budou moci růst tyto projekty do budoucnosti. Zaměřujeme se na kreativní Evropu. Pět milionů bylo věnováno těmto činnostem. Tři země se účastní eh, projektů, eh, na každý projekt je maximálně 200 tisíc eh, věnováno a Celkem jsme obdrželi 68 způsobilých žádostí, je mm, v těchto projektech reprezentováno 308 různých organizací. Nemohu vám teď představit všechny ty projekty. Mm, je pravda, že potřebujeme určitý čas na to, abychom správně zkomunikovali tyto projekty. Eh, výsledky budou oznámeny v tisku 25. května. Eh, tyto projekty které musí splňovat podmínky, to by mohly být financovány, následně mm, by ty granty měly být podepsány někdy v období eh, květen, červenec a měly by začít do září tohoto roku. Deset evropských iniciativ eh, eh, se zaměřuje na čtyři cíle. To je taková páteř našich investic eh, v rámci Evropského roku Ehm, ty čtyři cíle, to, je takový, to jsou čtyři pilíře, to je angažovanost, udržitelnost, ochrana a inovace. Každá z těchto iniciativ se zaměří na různé činnosti a reaguje tedy na cíle, které byly stanoveny pro Evropský rok na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a členských států. Z důvodu eh, omezení času Teď je nebudu všechny eh, popisovat, ale můžete se na to ptát, pokud byste měli dotazy. Eh, jedná se ale o konkrétní eh, aktivity, například aktivita číslo jedna usiluje o to, aby se možná nejvíce Evropanů se angažovalo v činnostech zaměřených na kulturní historické dějství Společně s DG Emploa jsme na tom začali pracovat a města, která provedla nějaké význačné eh, činy, význačné aktivity týkající se uchovávání dědictví. Ehm, další příklad, například spolupráce s mladými. Máme tu různé eh, aktivity ve školách, například kulturální, kulturní dědictví a výměny um, mezi jednotlivými eh, školami jsou takovouto činností, říká se tomu e-twinning a za tímto účelem je vytvořena zvláštní eh, cena pro kulturní dědictví e-twinning. A, a za tímto účelem byl vytvořen takový eh, seznam různých nástrojů, které školy mohou využívat. A teď bych chtěla přejít k dvěma posledním eh, obrázkům, které ukazují, co se tedy děje v tomto roce. Eh, jak už říkal Michel, 22. května 2018 má být přijata nová Evropská agenda pro kulturu. A další důležitá data se týkají naší spolupráce s občanskou společností a národními koordinátory. ta, mm, je to páté zasedání v Bruselu, které bude 4. 5. června a to poslední akce, o které chci hovořit, tak to je zasedání v Lipsku 8. 9. listopadu. Ehm, v tu samou dobu se bude odehrávat veletrh kulturní jistí v Denkmalu. My s velkou radostí vždy eh, vítáme evropské poslance na těchto našich eh, činnostech. Budeme opět rádi, pokud přijete a teď budu velice ráda, pokud budete klást dotazy. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ano, velice vám děkujeme za vaši prezentace a také za velice působivé věci, které jste nám zde představili této souvislosti chci také připomenout naši konferenci na vysoké úrovni, kterou pořádáme v Evropském parlamentu k roku Evropského kulturního dědictví a mimo jiné na přání eh, pana předsedy parlamentu Tajányho a našeho výboru 26. června, takže si všichni tento termín už můžete zapsat. Nyní bychom tedy přistoupili k rozpravě a navrhuji, abychom postupovali systémem, který jsme uplatňovali úspěšně v minulých měsících, systém ping-pong, krátká poznámka, krátká reakce ze strany eh, komise a slovo má Silvia Kosta jako první a zkus se omezit na dvě minuty. Velice stručně chci především ze srdce poděkovat eh, oběma eh, našim hostům, kteří nám Eh, ukázali, že tyto eh, prostředky jsou skutečně vynikajícím způsobem vynaložité a děkuji eh, za tuto činnost a jsem velice ráda, že jsem mu toho můžu účastnit jako Evropský parlament. Já teď nechci nijak hodnotit, na to budou jiné příležitosti, ale chci zaměřit na pár věcí. Ten způsob řízení, managementu, který se vytvořil, já jsem přesvědčena, že mm, Ehm, vznikne eh, určité bohatství na základě eh, těchto činností tohoto Evropského roku. Ale hlavně jde o to, že eh, tato spolupráce se bude moci promítat do dalších let. Spolupráce mezi mm, generálním ředitelstvím komise, jednotlivými aktéry a tak dále. Dá se to potom nějak využít do budoucnosti. A potom, jak vypadá spolupráce s dalšími DG pro víceleté plánování? Eh, jak eh, můžete využít tuto zkušenost eh, ve spolupráci s dalšími programy do roku, potom mm, Agenda kultury do roku 2027? To jsou velice důležitá témata. Jak už zde zaznělo, bude velice obtížné to, abychom se zaměřili na rozvíjení kulturních činností, protože 16 Eh, prostředků je věnováno do oblasti kultury a, a DG Horizon eh, uspořilo vynikající konferenci. Můžeme využít ale například strukturálních fondů a, a rozšířit spolupráci nějakým způsobem. Děkuji. Kdo chce další? Manie? Děkuji. Takže abychom pokračovali tom ping pingpongu to řízení, eh, způsob vedení, to chceme zachovat i po skončení tohoto roku. Eh, bylo by Eh, škoda všechno skončit skončením Evropského roku. Co se týče politiky soudržnosti, chceme pokračovat ve spolupráci s dalšími odděleními a službami komise efektivně, konstruktivně, stejně jako jsme pracovali v rámci Evropského roku a pracujeme tedy v rámci Evropského roku. Chceme efektivně vést dialog s DG Regio, našimi kolegy, abychom udrželi dobrou úroveň angažovanosti v roce 2014-2020 bylo 6 miliard eur věnovaných do strukturálních fondů eh, a eh, my doufáme, že to bude podobné i pro to příští období. Děkujeme. Pan Diakonu. Děkuji vám. Já no vlastně mm, nevím, co bych řekl, chci jenom vyjádřit velikou radost. Takový svůj stav mysli, protože na začátku projektu jsem neměl pocit, že by zde bylo takové velké zapojení ostatních evropských institucí, protože většinou kultura nebývá na prvním místě, ale nyní mohu dosvědčit a jsem přesvědčen, že reakce komise, těch zástupců komise, které zde máme, jsou opravdu radostné a působivé, protože jsme trvali na tom, aby se zde zapojil i Evropský parlament a byl vidět v celém tom průběhu roku evropského dědictví. A také zvu všechny ostatní kolegy eh, z našeho výboru, aby se zapojili do těchto akcí, protože je to pro mě opravdu velká radost vidět, že se konají. Děkuji, takže to byla spíše taková pochvalná poznámka. Nevím, chcete na to reagovat? Pokud ano, prosím, paní Maňu. Merci beaucoup, monsieur Diakonu. Děkuji mnohokrát, pane Diakonu. Vaše podpora je pro nás eh, zásadní eh, i pokud se nám daří dosahovat těchto úspěchů, tak je to také díky podpoře Evropského parlamentu a dalších institucí. A můžeme skutečně být velice hrdí na tuto spolupráci v rámci e, Evropské komise. I, a to, jak tedy v rámci Evropské komise tato spolupráce je výborná, tak s Evropským parlamentem, jak o tom hovořila paní Kosta, také s výborem regionu, eh, eh, který nám poskytuje různá eh, stanoviska, také s Evropským hospodářským a sociálním výborem, který věnuje veškeré své činnosti veřejné právě těmto konferencím a spolupráci s, s mládeží a podobně. Takže tato spolupráce je skutečně úžasná. A Evropský parlament se také velice aktivně účastní. Samozřejmě, že člověk vždycky může něco zlepšit, ale eh, je zapotřebí říct, že je to výborné. Děkuji, paní Trupo. Děkuji vám. Poté, co jsem dostala příležitost setkat se s ostatními v Hamburku, když se zahajoval rok kulturního dědictví, tak jsem měla mnoho kritiky otázce viditelnosti Evropského parlamentu. A tak by mě to zajímalo, jak to, že někdy v těch zemích se prezentuje jenom ta vnitrostátní úroveň a komise a my jako Evropský parlament jako bychom neexistovali, ale přece bez nás by tam ten program nebyl. Takže my, ale i vy byste měli dát jasně najevo, že u, a zajistit, aby zde byl opravdu vidět a přítomen Evropský parlament, protože jinak jsme napadáni, že tam nejsme, že nejsme vidět a mm, já už takovou tu kritiku nechci přijímat. A druhá otázka, nepoznámka, máte nějaký vztah nebo plánujete e, tohoto roku e, s e, těmi nastávajícími hlavními městy kultury v Evropě. Bylo by dobré, kdyby zde bylo nějaké propojení je to naplánované, už o tom nějak diskutujete? To by mě zajímalo, jak to vypadá. Děkujeme vám. Já bych to možná ještě doplnila to, co říkala Helga na začátku. My jsme na začátku měli docela problémy přesvědčit eh, vedení komise, že rok Evropského kulturního dědictví by byl dobrý nápad, protože ze začátku měli pocit, že to příliš nesouvisí s růstem a zaměstnaností, tak bychom to snad spíš měli nechat být. Takže ano, je to správně poznamenat, že to byl Evropský parlament, který opakovaně tlačil na to a usiloval o to, aby se tento rok realizoval. A je dobré vidět, že příslušní pracovníci komise eh, si tu věc teď vzali za svou na své úrovni a usilují o to, aby se skoordinovaly aktivity členských států a dostalo se jim náležité podpory. Kdo chce zareagovat, paní Maňo nebo pan Maně? Tak. Otázka viditelnosti Evropského parlamentu je také e, pro nás důležitá. My si přejeme, aby byly maximálně viditelné všechny instituce, které se tohoto projektu účastní. A čím více instituce budou viditelné, tím více e, tento e, rok bude výrazný i pro občany. Evropské instituce a Evropský parlament hrál klíčovou úlohu od prvopočátku tohoto projektu. Pokud to někde nebylo úplně eh, nejlépe eh, zhodnocené, tak je to politování hodné, ale eh, je zapotřebí, aby všichni partneři byli patřičně zhodnoceni. Co se týče naší zkušeností mm, z tohoto roku, nám zatím nedom, neumožňují, abychom nějak celkově hodnotili, ale pokud se na to podíváme eh, zpětně a uvidíme, že, že tedy tento rok Evropské dějství bude mít i nějaké eh, jak bych to řekl, potomstvo. Eh, takže tyto činnosti se budou, budou protahovat a budou fungovat i v další době, tak to nepochybně bude velice dobré. Já bych ráda, paní předsedkyně, ještě ráda něco dodala. K tomu, co jste říkala o výtelnosti Evropského parlamentu. Některé věci jsou v naší moci a jiné zase ne. Co, co je v naší um, moci, tak 4. 6. června v Bruselu eh, kde se sejdou tedy všichni národní koordinátoři, tak jim budeme připomínat význam Evropského parlamentu a, a bude tam paní Kosta a další pozorovatelé z Evropského parlamentu. To si myslím, že bude velice důležité a velice užitečné, abychom tam byli e, všichni společně a budeme připomínat, že tedy Evropský parlament je přítomen v jednotlivých e, národních aktivitách. A e, potom poslance Evropského parlamentu bych chtěla říci například zastoupení Evropského parlamentu v v národních státech může být také užitečná, protože my hodně spolupracujeme eh, s eh, kancelářemi eh, Evropské komise, například to, co bylo uděláno na Fiumicinu v Itálii, jsem vám ukázala. Něco podobného se bude odávat i na nádraží Termini v Římě, takže pokud budete mít tedy k tomu patřičné Ehm, možnosti, tak eh, můžete podobným způsobem takto spolupracovat eh, v členských státech. Děkujeme. Děkujeme za podporu. A my se také ještě skontaktujeme s naší DGCOM eh, tady v Evropském parlamentu, jestli my bychom to také mohli nějak zintenzivnit než eh, to bylo dosud, protože jsem se doslechla, že opravdu na některých místech to vedlo, nechci možná říct si k nevoli, ale k takovému jistému znepokojení, iritaci, že zdá se, že naše komunikační místo zde v Evropském parlamentu možná také mohlo být trochu aktivnější, než to mu bylo. Tak, pan Oflin, prosím. Děkuji a dovolte mi poblahopřát Katrina Michel za tuto informativní prezentaci. a už vidíme, že se stala řada akcí letos a já mám jednu konkrétní věc. Není to Evropský rok kultury, ale kulturního dědictví. A e, já třeba si myslím, že křesťanství by mělo hrát důležitou roli Eh, různé budovy, univerzity, umění, je výrazně ovlivněné křesťanskou kulturou v některých evropských zemích. A já mám pocit, že je to nějakým způsobem až jakoby umenšované, minimalizované. Eh, mě by zajímalo, zda to také takto vidíte a jsou zde nějaké aktivity, které by přímo jako poukazovaly i na tu křesťanskou tradici v evropském dědictví. Děkuji. Kdo chce zareagovat? Pan Maně. Vždy je obtížné obsáhnout veškeré kulturní dědictví od všech eh, eh, prvků aktérů a eh, je jasné, že i náboženské dědictví je součástí kulturního dědictví. Ehm, my se musíme držet eh, nicméně našeho eh, právního základu. Uvedu pár příkladů tohoto náboženského rozměru, který je tedy přítomen třeba než možná nepřímo. Například opětovné využití eh, budov, které mají historické nebo jsou součástí historického dědictví. Je eh, pravda, že některé budovy, které eh, původně byly používány k náboženským účelům, nyní již tak využívány nejsou. Eh, například to mohou být kostely, které mohou najít nové společenské využití Eh, tak, aby mohly sloužit společenství a současně tyto budovy budou eh, takto chráněny, protože jinak by buď mohly být poškozeny, mohly by utrpět nějaké škody, anebo by se mohly eh, rozpadnout. To je tedy způsob, kterým můžeme tyto budovy využívat, můžeme upozornit na to, jak vlastně náboženství také, jakou mělo funkci, nebo tyto budovy měly funkci v minulosti. Babiček. Děkuji, paní Fjodorová. Děkuji mnohokrát za prezentaci Evropského roku. Já jsem velice bedlivě sledovala veškeré činnosti a souhlasím s kolegou Diakonu, že oceňujeme vaši práci a mám pár otázek nebo snad poznámek. Co se týče kalendáře, projektů tvůrčí Evropy. Myslím, že bude velmi obtížné eh, to dodržet, zejména pro občanská združení, pro eh, neziskové organizace, aby eh, se dokázali držet tohoto programu. Tohle mi líto. Vy jste hovořila o 25. květnu jako eh, datu eh, výsledků a Druhá otázka je otázka viditelnosti v Bruselu. My víme, že je tu navíc konkurence Eh, cestovního ruchu mezi Evropskou unii a Čínou. To se bude odehrávat na eh, eh, městí Schumann. A to bude tedy před budovou kom, komise a je tu velká vi, mm, propagace tohoto evropsko-čínského roku cestovního ruchu. Nicméně na náměstí Šuman není takto viditelný tento eh, rok evropského dědictví. Nemá stejnou propagaci nebo stejně silnou. Prostě tam viditelný není. Můžete s tím něco udělat. Alors, sur le, le calendrier. To se týče kalendáře, to máte pravdu. Zbývá jenom šest měsíců pro přípravu roku, protože jsme bohužel začali trochu pozdě a nepodaří se nám to úplně dohnat. Takže já bych byl rád, kdyby ty eh, projekty byly bývaly vybrány na začátku roku, ale jinak to prostě nešlo. Takže jsme se snažili koncentrovat ten čas, který máme, k tomu, abychom zjistili, jaké projekty jsou k dispozici, abychom vybrali ty nejlepší. To je ta dobrá zpráva. Co se týče viditelnosti nebo propagace v eh, Bruselu. Eh, vy jste eh, teď se dotkla prstem otevřené rány, protože na zdi na Berlemontu jsme chtěli mít to propagaci, jenže to tam ještě není. Takže ano, samozřejmě působí nám to frustraci, včetně DGCOM. Eh, já nevím upřímně řečeno, jak to odblokovat. Nevím už s kým mluvit. A dobře, řeknu, že k tomu máme podporu od Evropského parlamentu. Ale víc opravdu s tím nezvládnu. Dobře, Pokusíme se tedy to zvládnout spolu s Dičikom. Dobře? Julie Ward, prosím. Chtěla bych jenom navázat na to, co říkala paní Flen. Bylo to zaměření na pan Flen, na zaměření na náboženské na, na náboženské dědictví. Máme tady určité možnosti v EU a závisí to na nás, na zvolených poslancích abychom využili spolupráce s organizacemi v členských státech. Například eh, setkala jsem se s Michaelem Mailem několikrát, je to zakladatel eh, eh, nadace pro dědictví a je to jedna osoba, která se snaží vyvinout eh, velké úsilí a upozorňovat na historické události v Evropě. A jeden z projektů eh, probíhá nyní jako součást evropského kulturního dědictví. Je to konference o eh, městském náboženském dědictví v Krakově. Bude organizováno institutem, eh, eh, univerzitou v Birmingham, v krakovskou univerzitou. Je, musíme být prostě aktivní a z, využít toho, co dělají eh, lidé v jednotlivých stálech a mají inspirativní nápady. Ano, děkuji mnohokrát. Prosím, pane Maně. Děkuji vám. Já jsem chtěl mluvit o dvou příkladech, ale to je právě eh, ten příklad, o kterém jsem chtěl hovořit a zapomněl jsem a vy jste to teď eh, zmínili, takže to je výborné. Eh, chtěl jsem poukázat tedy na diverzitu našeho náboženského dědictví a děkuji vám za tuto připomínku. Ještě jednou velice děkuji nejenom za prezentace, ale i za následnou diskuzi. Věřím, že všichni společně v těch nadcházejících eh, sedmi měsících budeme pracovat na tom, aby tento rok byl velice úspěšný, ale nejenom ten, abychom zajistili udržitelnost, aby i od roku 2019 zájem a docenění kultury a kulturního dědictví neopadl, ale aby eh, pokračoval i v budoucnosti, abychom opravdu realizovali to moto, že minulost se setkává s budoucností. Budeme na tom společně Pracovat Vám oběma přeji hodně úspěchu při volbě projektů, při práci na různých projektech a jsem si jista, že se tímto tématem budeme zabývat i v dalších měsících. Upozornila jsem již na konferenci, která se koná 26. června, ale i v eh, druhé polovině roku eh, společně uspořádáme rozsáhlejší akce se zástupci kulturních eh, výborů národních parlamentů. Po dobu dvou dní chceme uspořádat v parlamentu rozsáhlejší konferenci, jak je možné se z tohoto roku poučit eh, do budoucna a zajistit trvalou udržitelnost a působivost pro budoucnost, pro nadcházející léta. Velice vám děkujeme za účast, eh, Michel Manier a Katarín Mania. A jak jsem již eh, řekla, přejeme vám nadále hodně úspěchů a děkujeme. So, ich darf jetzt äh, alle bitten, die... Dovolte, abych eh, požádala všechny, kteří nejsou eh, členy Evropského parlamentu, tedy poslanci, pracovníci, zaměstnanci, poradci, ti tu mohou zůstat, ale všichni ostatní eh, musí eh, sál opustit, protože nyní budeme pokračovat jednáním za